právního státu a demokracie. Eh, máme na úvod eh, téma eh, situace aktivistů lidských práv a opozičních aktivistů v Kambodži a Laosu. Nejprve dám slovo autorům stanoviska, takže nejprve paní kolegyně z Argentíny na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Můj e, příspěvek za zelené by se chtěl soustředit na textilní sektor a e, sektor pěstování e, cukru a případy porušování lidských práv, ke kterým dochází. Je poměrně těžké se v té situaci vyznat, ale při nejmenším eh, prostřednictvím nadnárodních koncernů eh, sídlících v Evropě se můžeme tímto tématem zabývat. Eh, minimální plat v Kambodži v textilním sektoru je pouze čtvrtinový oproti tomu, jaké by mělo být životní minimum. Ženy a děti pracující v textilním průmyslu v podstatě nemohou uživit svou rodinu, dochází k násilnému vykořišťování. Taková je tedy situace v Kambodži. Evropská Evropská iniciativa je podpořena německými a nizozemskými úřady, eh, které bojují za zlepšení minimální mzdy v tomto sektoru. A my můžeme tlačit na eh, evropské a nadnárodní eh, podniky a obchodní řetězce, aby oblečení, které se prodává v jejich obchodech, obsahovalo eh, tu eh, minimální mzdu. Pokud jde o výrobu cukru, eh, tak tady je v podstatě podobné, co se děje v Laosu i v Kambodži. Zkrátka lidé jsou vyháněni ze svých pozemků, což je také forma násilí. Je to je to tedy eh, cukr, který se pěstuje pro eh, nápoje, jako je Coca-Cola a další. Takže my jsme i proti tomuto eh, vyhánění z pozemku. Dobrá zpráva je, že o coca cola už se nemusíme tedy zabývat dále. Děkuji a nyní na jednu minutu kolegyně De Kaiser. Ano, v červnu loňského roku po volbách, které byly opravdu poznamenány různými nesrovnalostmi na základě pozorovatelů, tato eh, země zaznamenala obrovské vlny eh, demonstrací, které byly v Kambodži potlat potlačeny. Samozřejmě, že to vedlo především k potlačení demonstrací v textilním odvětví. Podmínky práce těchto lidí se v posledních letech zhoršily i pod tlakem velkých eh, evropských značek Eh, ano, tato demonstrace bohužel skončily i tím, že ozbrojené zložky použili skutečné ostré zbraně. Ano, je zde politický problém, ovšem paní Sergantin je zde i odpovědnost nás, Evropanů, my, kteří prostě i tímto našimi různými odvětvími zhoršujeme situaci v této, v této zemi. My chceme, aby Kambodže na jedné straně přišla s určitým plánem, podobně jako v Bangladeši, to znamená chránit práva pracujících, aby opravdu mm, rovněž rovněž odpovídají všem podmínkám, které stanovila Mezinárodní organizace práce. A zároveň, aby zde byly reformy demokratického charakteru, které by umožnily obnovit stabilitu v této zemi a samozřejmě, že žádáme mezinárodní prošetření nedostatků voleb, ke kterým došlo v loňském roce. Děkuji. Následuje eh, kolegyně Šákev. Děkuji, eh, Pane předsedo, vážení kolegové, nesmírně znepokojilo nedávné porušování lidských práv a svobod v Kambodži. Eh, volby se konaly v průběhu těchto nepokojů a je zapotřebí je nezávisle prošetřit. Ty demonstrace byly násilně potračeni a eh, došlo k zabíjení textilních dělníků a dalších osob. Požadujeme, aby vláda propustila ty, kdo byli během demonstrací zadrženi a aby dodržela svobodu schromažďování. Není důležité jen, aby byla dodržována eh, lidská práva, práva, ale také, aby opozice eh, hrála svou nutnou politickou roli v Kambodži. Protože různorodost politického spektra v Kambodži je nesmírně důležitá a nezbytná pro další rozvoj země. My musíme eh, hodnotit nedávný vývoj eh, v kontextu GSP a musíme naléhat na evropské i mezinárodní společnosti, které mají v Kambodži své výrobní linky, aby vypláceli dělníkům minimální životní mzdu a vláda by měla přinejmenším respektovat svou vlastní ústavu a mezinárodní úmluvy, eh, které sama ratifikovala. Několik slov k situaci v Laosu. Stále ještě eh, jsme znepokojeni lidskoprávní situací v této zemi a naléháme na vládu, aby eh, se vyjádřila k osudu sociálního aktivisty Sombata Sofoneho a musí potrestat a odsoudit ty, kteří stojí za jeho zmizením. Děkuji. Děkuji kolegyni Šáke a e, nasleduje pan kolega Sendergort na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. E, už po druhé e, za poslední rok v Evropském parlamentu debatujeme o usnesení, které se týká jedné konkrétní osoby, totiž Sombata Somfona. Sombat byl unesen 15. prosince 2012 Eh, před policejní stanicí v hlavním městě Laosu Vientian a od té doby ho nikdo neviděl. Proč o tomto debatujeme znovu? Debatujeme o tom znovu proto, že před jeho zmizením Somfat míromilovnými prostředky bojoval za e, lidská práva, vzdělání a udržitelné životní prostředí. Byl jedním z organizátorů devátého fóra e, ASEM, které se konalo ve Vientian e, krátce před jeho zmizením. Debatujeme o tom také proto, že Sombat se stal symbolem stal se symbolem mnoha lidí, kteří pracují na zlepšování životních podmínek v Laosu i po celé Asii, ale eh, kteří čelí eh, útlakům a podléhají útlakům laoské úřady byla, by rády, kdybychom na Sombatovo zmizení zapomněli. Eh, přešlapují na místě a odmítají podniknout ty nejočividnější kroky nutné k tomu, aby byl jeho případ vyřešen. Eh, já jsem to sám osobně zažil, když jsem na podzim navštívil Laos. Eh, v e-mailu z minulého týdne eh, od laoské ambasády v Bruselu Laos, Laos přiznává, že poslední zpráva o tomto vyšetřování nese datum 7. června 2013, čili je starší než 6 měsíců, což je naprostý skandál. Naše usnesení žádá akci aby došlo k nějaké akci. Dáváme jasně najevo, že faktická podstata případu nebyla rozře- rozřešena, eh, což je překážka pro to, aby se Laos stal členem Rady pro lidská práva OSN. My samozřejmě podnikneme další kroky a zavedeme sankci proti Laosu. Eh, dlužíme to Sombatovi, jeho rodině a všem lidem, kteří bojují za lidská práva v Ázii. Na Sombata nesmíme zapomenout. Děkuji kolegu Sandergordovi a nyní na jednu minutu kolega Tenok. Máme tu, Sambat měl 27 let a e, ta situace eh, je naprosto špatná v Kambodži. Je tam spíše eh, naprosta, naprosto mizerná, eh, tak jak to popisuje dnesní debata. Ty volby, které se konaly minulý rok a které mnozí považují za regulérní, znamenaly zvýšení násilí proti opozici a to klima se nyní táhne i do roku 2014. My jsme už zažili, že na demonstracích byli zabíjeni míromilovně protestující protestující dělníci. E, v Laosu, e, který je komunistickou diktaturou, mizí význační lidskoprávní aktivisté, e, kteří bojují proti režimu, zejména Sombat Sofon a neochota laoských úřadů vyšetřovat jeho případ nebo přijmout mezinárodní pomoc na tomto šetření nás také velmi znepokojuje. Samozřejmě, že Evropská unie má možnosti navázat dodržování lidských práv na naše balíčky rozvojové pomoci pro obě země. Děkuji. Děkuji panu kolegu Tenokovi a nyní na minutu a půl kolega Lišek. Děkuji bardzo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Myslím si, že je velice dobře, že opětovně hovoříme o Kambodži a Laosu, protože v těchto zemích dochází k záležitostem, které nejsou pro nás akceptovatelné po nedávných volbách, které nemůžeme uznat za volby, které by splňovaly mezinárodní standardy, normy, došlo k masovým demonstracím. Demonstracím, které jednak byly z důvodu špatné platové situace lidí v továrnách, ale i politickou situaci, tomu, k čemu došlo, nadměrnému využití, používání sil ze, síly ze strany, ze strany policie i speciálních složek, které vyústily v zabití několika osob, mnoho lidí bylo uvězněných, mnoho raněných. Toto jsou věci, kterým musíme věnovat pozornost. Toto je záležitost, která by nás měla vést k tomu, abychom vyzvali místní vládu ke změně, aby zahájila jednání s opozicí, aby se začala věnovat všem raněným. Samozřejmě, že apeluji rovněž na naše vysoké představitele, abychom neustále monitorovali celou situaci, možná i návštěva zvláštního vyslance OSN by mohla pomoci eh, vyřešit tuto situaci. A pokud je o Laos, eh, ano, podobně jako předřečníci, jsem přesvědčen o tom, že situace Sombat a Somponego musí být vyřešena místní vládou. A zároveň bych byl rád, aby všechny naše, všechny nejvyšší představitelé monitorovali tuto situaci. Děkuji, tolik tedy autoři, teď eh, řečníci za jednotlivé frakce, jako první paní Esaja. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, pane komisaři, eh, jak v Laosu, tak eh, v Kambodži se jedná o situaci, kdy, so, kdy je potřeba hájit členy opozice a aktivisty. Ve svém návrhu stanoviska hovoříme například o problémech na pracovním trhu. Ehm, například kdyby se organizovala demonstrace, kde bylo zatčeno nějakých 23 lidí, eh, jenom proto, že požadovali eh, vyšší platy v, eh, v textilním sektoru. Odpovědi na takovéto demonstrace jsou zkrátka přehnané a velmi, velmi problematické. V Laosu pak hovoříme o případě Somba Somfona, který dlouhá léta bojoval za práva v Laosu a zejména za občanskou společnost. Nevíme, kde je, ale aspoň to bychom vědět chtěli. Děkuji vám, paní Esaja, na jednu minutu paní Senishin. Mikro. Kambodža to ogrom... Kambodža, to jsou ohromné nesrovnalosti ve společnosti. Ve společnosti. Polovina obyvatel žije za méně než jeden dolar denně, je tam beztresnost, prosazují se pouze hospodářské zájmy. 30. 12. Ehm, ehm, došlo, došlo k obrovskému útoku na demonstranty, pět lidí přišlo o život, více než 30 bylo zraněno. My chceme, aby místní vláda okamžitě zahájila vyšetřování těchto incidentů, ze stra- především zneužití síly ze strany pořádkových složek, útoky na demonstranty, eh, vězení eh, obránců lidských práv eh, a zároveň chceme, aby došlo k obnovení práva schromažďování, tak jak je to zakotveno zakotveno v zásadě a pokud jde o volby v minulém roce, vidíme, že i v této oblasti došlo k obrovským nedostatkům. Pokud nedojde k dodržování lidských práv a zároveň ochrany vlastnictví, bude, měli bychom zastavit naše jednání v oblasti investic touto zemi. Zároveň by byla ráda, aby se vysoká představitelka zabývala porušováním lidských práv e, v této zemi. E, víme, že tam došlo k obrovským násilnostem v důsledku u kterého bylo mnoho lidí usmrceno. Děkuji. Děkuji, paní Senišin. Rád bych ještě jednou všechny kolegy poprosil, nepředčítejte své texty tak rychle, jinak tlumočníci jsou zcela bez dechu a nikdo vám nebude rozumět. Buďte si tím prosím jistí. Pakliže chcete, aby vám bylo rozuměno, musíte hovořit normálním tempem, jinak zkrátka tlumočení nefunguje. Pan kolega Benin na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Téměř před rokem jsem hovořil o Laosu a únosu Sombata Somfona přímo v této sněmovně a musím bohužel konstatovat, že od té doby se v podstatě nic ne, ne, nezměnilo. Klima strachu tam stále panuje a v Kambodži je ta situace snad pak ještě horší. Dochází k razím bezpečnostních složek mezi dělníky, zakazují se demonstrace a po velmi pravděpodobně s e, falšovaných výsledcích voleb Evropská komise velmi urgentně musí začít jednat na základě hodnocení dopadu lidských práv, protože Evropská unie nemůže dávat privilegia společnostem, které vystěhovávají lidi z jejich pozemků bez jakékoliv kompenzace. Takováto vystěhování jsou v podstatě vymicování, což je naprosto nepřijatelné. Je potřeba získat od těchto firm závazky, že nedochází k takovémuto vystěhování bez náležitých kompenzací. Jedině to může být podmínkou, aby tyto společnosti měly výhody ve všech oblastech, samozřejmě kromě zbrojního průmyslu. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane Benjene, jako další kolega Migalsky. Szanowni Państwo. Dámy a pánové, Část z vás zdůraznila to, že jsme se před několika měsíci již zabývali tímto tématem situaci pana Sofoneho. Ano, je to pravda, já jsem se rovně zúčastnil té rozpravy. Ovšem, to od nás očekávají tito lidé. Očekávají, že budeme konsekventní, že budeme skutečně neustále hovořit o těchto právech, o jejich právech, za které tito lidé bojují. Čili to, co propojuje naše stávající rozprávu o Kambodži, o Laosu, to je ta situace představitelů práv člověka, to znamená aktivistů, kteří bojují za tato práva a apel, který by měl být výsledkem našeho jednání je apel neustálého pokračování v tomto úsilí, ale zároveň, aby došlo i ve všech zemích Evropské unie k, po, k prosazování těchto práv. Zároveň volám potom, aby paní Eštonová eh, v této záležitosti zajistila i materiální, ale i politickou, i morální pomoc pro tyto země. To si myslím, že tyto země mají právo od nás očekávat. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Migalsky. Na minutu a půl pan Paška má slovo. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Zdaní našich občanů podporuje demokratizační procesy v mnohých částech světa a proto bychom měli politickým šéfům v těchto zemích měli srozumitelně vysvětlit, že cílem kvůli kterému se občané Evropské unie rozhodli pomáhat jejich státu, je vytvoření civilizované a demokratické zprávy dané země, kde mají rozhodující slovo občané a nikoli v bezpečnostní složky nebo nějací samozvaní političtí lídrové. Zákrok proti pokojným demonstracím zaměstnanců textilních továren, při kterém bylo do demonstrantů stříleno bezpečnostními složkami, je vážné selhání státní administrativy, které nelze ospravedlnit. A podobně zastrašování zástupců opozice, manipulování volebních výsledků, i to jsou problémy, které se nesmějí v žádné zemi tolerovat. Naším svým politickým a hospodářským vlivem bychom proto měli usilovat o to, aby se toto politické napětí odstranilo a aby se zlepšily podmínky zaměstnanců produkující výrobky, které se dostávají dokonce i na náš evropský trh. Jsem přesvědčen o tom, že naše služba pro vnější činnost by mohla ještě intenzivněji prostřednictvím diplomatických aktivit a komunikace, jak s hospodářskými, tak politickými lídry tohoto regionu, přispět ke zlepšení situace v regionu a zmírnění těchto konfliktů. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane Paško. Jako další kolega Kles na eh, minutu. Děkuji, pane předsedo. Laos je zemí, kde vládne jedna strana, socialistická strana, a Kambodža je popisována organizací Human Rights Watch jako komunistická ekonomika s poměrně autoritářskou koalicí a pouze povrchním zdáním demokracie. Hovoříme tady o zemích, dámy a pánové, kde opravdu reálně existuje socialismus místo demokracie. Nikde jinde na světě a nikdy jindy v historii eh, nebyli komunisté tak úspěšní eh, v realizaci své ideologii a potírání lidských práv. Eh, nikde jinde nejsou také pracovníci vykořišťováni více než v komunistických zemích. Eh, i když mají povolenou určitou míru eh, volné tržní ekonomiky a eh, ideologie, která údajně podporuje zájmy dělníků, tak to tady nehovořím pouze o Číně například, ale také o Kambodži. Tam byla demonstrace textilních dělníků velice eh, brutálně potlačena. Eh, bylo zabito pět lidí a došlo k mnoha těžkým zraněním. Eh, desítky lidí jsou dodnes ve vězení. My musíme udělat dvě věci. Za prvé musíme vyvinout platformu, jako je například ASEAN, která by odsuzovala tyto fakty. Za druhé musíme trestat tyto země tím, že jim přestaneme poskytovat rozvojovou pomoc, dokud tyto problémy přetrvají. Děkuji panu kolegu Klásovi, nyní na jednu minutu kolegyně Korhola. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, opoziční eh, lídr, který setkal jsem se s ním v parlamentu v podzim, na podzim a je jasné, že tu dochází k neustálému násilí proti opozici. A já si myslím, že bychom měli podpořit jakožto poslanci to, aby ty aby to, ty, to porušení eh, odborových zákonů bylo okamžitě eh, potrestáno a aby bylo podrobeno nezávislému mezinárodnímu šetření. Eh, před dvěma dny stanuli před soudem zástupci opozice, došlo ke slyšení, Eh, za to, že organizovali eh, mírumilovné demonstrace. A eh, my si myslíme, že je také zapotřebí značných reform ve volebním zákoně, aby bylo prošetřeno nakládání s tou demonstrací, aby byly propuštěni e, ti e, odboroví zástupci, kteří jsou nyní drženi a aby e, lidé mohli si nadále ponechat svou svobodu. Delegace Evropské unie by měly dělat, co nejlépe umí. Děkuji paní Korhola, nyní na minutu kolega Stevenson. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, vznést protest. Toto mají být debaty o naléhavých záležitostech. Máme tu eh, tragický únos eh, pana Somfona, nicméně o tom už tady v tomto parlamentu jsme jednali. Represe textilních dělníků v Kambodži není zrovna tématem, které bychom měli ignorovat ale udržujme si tu patřičnou perspektivu. Eh, během eh, masakru v Kampašra 1. Eh, září bylo uneseno sedm lidí a mezi nimi ženy a děti a stále jsou pohřešovaní. A co my děláme? Nic. Máme občanskou válku v Iráku, občanskou válku v Syrii, krizi z uprchlíky, atentáty a bombové útoky v Libanonu, které probíhají den co den v Bejrutu. Co děláme s těmito tématy? proč zrovna tuto debatu máme mezi naléhavými záležitostmi o Laosu. Myslím, že bychom si měli určitý smysl, zachovat určitý smysl pro proporce. Děkuji panu Stevensonovi. A tolik tedy přihlášení řečníci a teď catch the eye. Nejprve uděluji slovo panu kolegu Kukanovi na jednu minutu. Děkuji pěkně, pan předsedající. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se rád rovněž připojil ke kolegům, pokud jde o snahu aktivistů v Kambodži, v Laosu, práce v obou těchto zemích. Těchto lidí je nesmírně důležitá, protože zastupují občany a jsou součástí místní společnosti. Právě proto si zaslouží naši neustálou pozornost a pokud jejich práce je znemožněna útoky ozbrojených složek, případně dokonce útoky, Evropský parlament na to musí poukázat, musí to odsoudit velice ostře. V Kambodži došlo k následním střetům, v důsledku čehož přišlo o život několik eh, míru milovných demonstratů a to si myslím, že je neakceptovatelné. Volby v červenci 2013 proběhly klidně, ovšem rád bych apeloval na politické lídry, aby věnovali pozornost nedostatkům v provádění těchto voleb. Rovněž žádám, aby došlo k okamžitému prošetření zmizení Sombata Somanego, o kterého pobytu zatím nevíme a žádám rovněž o vyšetření celé této záležitosti. Děkuji. Kukan. Děkuji, pane Kukane. Jako další pan kolega Tarabela. Vážený pane předsedo, milí kolegové, ano, mně je trošku rovněž líto, že to tady mícháme. Kambodže, tomu bychom měli věnovat naši pozornost. Laos, samozřejmě, Sombat Somponet, jeho osud je rovněž velice důležitý, ovšem je to v podstatě v jedné geografické zóně, najednou se nevěnujeme dalším věcem. Čili proč Kambodži? Protože v lednu došlo k tomu, že eh, pracovníci textilního odvětví, kteří jsou zde zneužíváni, vykořisťováni, došlo eh, v průběhu jejich demonstrace za vyšší mzdy, k pěti úmrtím, k, eh, k začením a tak dále v podstatě demonstrovali pouze za lepší pracovní podmínky. Skutečně toto právo demonstrace mají v jejich eh, ústavě, demonstrovali milovným způsobem, čili Kambodže musí respektovat práva všech svých občanů, především eh, mm, těchto eh, občanů, civilních obyvatel, kteří jsou zneužíváni, vykořišťováni v těchto společnostech, které spolupracují s mezinárodními společnostmi, které pracují v těchto továrnách. Myslím si, že to musíme udělat průtrž a právě proto je dobré dobré, že zde máme toto usnesení. Děkujeme. Díky a na závěr catch the eye paní meky Arvoisa puhemies, tekstiilityöläisten ja yleensä... Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Práva pracovníků v textilním průmyslu a obecně práva pracovníků jsou v mnoha zemích na velmi špatné úrovni. A e, to velmi často i v zemích, ze kterých importují členské státy EU své zboží. Klidně bych se e, vsadila, že tady v tomto sále dokonce sedí lidé, kteří mají na oblečení napsáno Made in Cambodia. A chci se pana komisaře zeptat, zda Evropská unie zvážuje, zda náhodou tyto produkty, které pocházejí z různých rozvojových zemí, eh, nemě, by, zda by neměli procházet eh, zkouškou, tedy jednak na té straně, že by se kontrolovala kvalita samozřejmě, ale na druhé straně, že by se kontrolovalo, že podmínky a pracovní práva eh, lidí, kteří je vyrábějí, jsou na odpovídající úrovni, aby tedy ty podmínky vůbec byly odpovídající. Eh, pakliže tedy, a zejména tehdy pakliže tyto firmy mají být evropské firmy. Děkuji vám, paní Jettenmeky, jsme na konci procedury Catch the Eye a slovo má komisař Kalas, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Vítáme přijetí tohoto naléhavého usnesení Evropského parlamentu o situaci v Kambodži a Laosu. Co se týče Kambodži, Před červencovými volbami EU trvala na zachování svobody schromažďování a demonstrací a na zachování svobody vyjadřování. Ale okamžitě po volbách, okamžitě poté, co se opozice rozhodla bojkotovat národní schromáždění, Evropská unie apelovala na všechny strany, aby se tyto chovaly mírumilovně a demokraticky a aby nalezly nejakceptovatelnější řešení patové situace. Vzhledem k nejnovějším incidentům 2. a 3. ledna Evropská unie vyjádřila své vážné obavy o násilné demonstrace a o excesivním použití násilí, které dokonce vedlo ke ztrátám na životech. Delegace EU velice zblízka monitorovala situaci opožičních vůdců Sam Rainsy a Kena Soka a zástupce odboru Romčuna, kteří byli předvoláni k slyšení s hlavním prokurátorem eh, u soudu v Nonpen. Obavy Evropského parlamentu se, eh, se byly také předány eh, kambočskému ministrovi vnitra je důležité pro politickou stabilitu Kambodži, aby obnovila velice křehký politický dialog jak v textilním průmyslu, tak v jiných sektorech. Evropská unie prostřednictvím své delegace v Kambodži je velmi významným aktérem při umožnění nedávné dohody mezi kambodžskou vládou a průmyslem, tak aby se mohl obnovit implementační program Mezinárodní organizace práce pro sledování pracovních podmínek v textilním sektoru. Tento program zahrnuje konkrétně jmenování těch sektorů průmyslu, které nesplňují minimální požadavky na práva pracovníků pracujících v průmyslu. Kromě toho Evropská unie poskytuje finanční prostředky na posílení kapacity organizací občanské společnosti, tak aby tyto byly lépe schopny sledovat lidskoprávní situaci v Kambodži. To zahrnuje mimo jiné konkrétní podporu odborových svazů, aby tyto měly lepší kapacitu, aby mohly lépe spolupracovat s jinými aktéry v průmyslovém sektoru. Evropská unie bude i nadále vyzývat po míru milovném vyřešení stávající politické patové situace prostřednictvím e, eh, smysluplného dialogu mezi vládou v Kambodži a opozicí. E, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, hm, hm, velmi si vážíme i závazků a snahy Evropského parlamentu vyřešit situaci v Laosu. E, sdílíme vaše obavy o lidskoprávní situaci vyjádřené ve vašem návrhu usnesení a podporujeme vaše doporučení. Konkrétně e, se to týká nevysvětleného zmizení pana Sombata Somfona v prosinci 2012. To je skutečně věc, která i nadále nám působí velké obavy. Služba pro vnější činnost Evropské unie systematicky sleduje tuto situaci a neustále ji zmiňuje při diskusích s laoskými úřady na různých úrovních a při různých eh, příležitostech, včetně při diskusích s prezidentem. Eh, Laos je otevřen určitému dialogu, ale bohužel vyšetřování zatím nemá výsledky. Nabídky pomoci s vyšetřováním tohoto případu zatím jsou soustavně laoskými úřady odmítány. Rádi bychom samozřejmě pana Somfona opět někdy v budoucnu viděli a budeme na tom i nadále pracovat společně s evropskými s členskými státy i Evropským parlamentem. Eh, doufáme, že Laos bude ratifikovat mezinárodní úmluvu na ochranu všech osob před eh, násilným zmizením. Na druhou stranu i nadále jsme privilegovaným partnerem s Laosem, přičemž eh, probíhá pravidelný institucionální lidskoprávní dialog. Evropská unie je hlavním dárcem co do podpory eh, jak různým nevládním skupinám, tak lidskoprávním aktivistům. Za posledních 20 let jsme viděli několik konkrétních výsledků, například co se týče ratifikací různých umluv o lidských právech, které jsou velmi důležité pro další rozvoj, který, jak doufáme, bude pokračovat. Díky. Děkujeme vám, pane Kalasi. Do konce debaty bylo předloženo sedm návrhů usnesení, tímto je tato debata ukončená. Hlasovat se bude po tom, co proběhnou všechny tři debaty dnešního odpoledne. Jako další bod na pořadu jednání teď máme na programu eh, nedávné volby v Bangladeži. Nejprve opět autoři a jako první dostane slovo paní Kronberg na minutu a půl. Thank you, chairman. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, nedávno eh, nedaleko hlavního města Bangladeše několik